žádná námitka. Dvě písemná prohlášení většina členů Evropského parlamentu podepsala. Písemné prohlášení 26 2016 paní Eleny Gentile, jakož dalších 15 členů k idiopatické pulnanovibroze. Eh, tady došlo ke 388 podpisům a dále prohlášení 48 2016 o Louis Michela k opatření týkající se odebírání orgánů zajatců eh, v Číně eh, podepsalo 415 poslanců. Tato prohlášení se jmény podepsaných budou zveřejněny v zápisu z dnešního zasedání a předány adresátům.